vysílání. Dám tedy slovo okamžitě panu Viserovi, autorovi, na pět minut. Paní předsedající, paní komisařko, paní komisařka Kros, to bohužel dnes večer není, protože měla nehodu a já jí přeji brzké uzdravení ale politicky nesouhlasím s úsilím, které vynaložila právě na toto téma, tedy veřejnoprávní vysílání. Ve čtvrtek s kolegyní Jeronymy Abelet jsme uspořádali slyšení o sdělení komise o veřejnoprávním vysílání. Mohu vám sdělit, že napětí v této, v tomto odvětví je v mnoha členských státech velké. I generální ředitelství pro hospodářskou soutěž se účastnilo tohoto slyšení. Jedná se tedy opravdu o prioritní téma. Ředitel generální ředitelství pro konkurenceschopnost byl celé dopoledne přítomen a na tomto slyšení a musím říci, že pro nás ta revize sdělení o vysílání ze strany komise je pro nás nepřijatelné. Je třeba zajistit diverzitu jazykovou i ze strany médií a e, proto musíme kritizovat toto rozhodnutí komise. Veřejnoprávní služba je přece ve státní kompetenci a proto je součástí kompetencí státních orgánů, nikoli e, orgánů komise. To je jasně sděleno v protokolu o veřejnoprávní službě, v amsterdamském prohlášení. Plány komisařky Cruz porušují principy subsidiarity a svobody v rozhodování ze strany členských států. Velice mě překvapuje, že paní komisařka, liberálka, se rozhodla jít právě touto cestou. A navíc tento návrh ve mně zbuzuje další obavy. A to v tom smyslu, že, že chce mít nezávislý orgán, který podle paní komisařky bude velkým přispěním, ovšem pro nás to bude další byrokratickou zátěží. Je třeba zjistit, zda malé vysílací stanice si mohou dovolit zaplatit ještě další výdaje na tento orgán. Kdo bude platit tyto služby? Budou to snad daňoví poplatníci nebo kdo? Je třeba, abychom měli flexibilitu v tomto návrhu, protože zatím v návrhu chybí. Eh, jednotlivé postupy se musí říct podle eh, národních eh, systémů, národních pravidel. Hodnocení dopadu na trh, které se týká nových služeb, podle nás dává nadměrnou výhodu konkurenčním sítím, těm, které konkurují veřejnoprávním stanicím. Hovoří se o technologické diverzitě, o různých systémech přenosu, o různých systémech příjmu Pravidla, která jsou navrhována v této zprávě, tedy eh, model, který by byl jednotný pro všechny, nebere v úvahu tuto diverzitu, která již existuje v jednotlivých členských státech. Na slyšení, o které jsem hovořil, toto slyšení bylo uspořádáno politickou skupinou EPP, Komise jednala velice pozitivně a připustila, že ty návrhy jsou příliš detailně propracovány, že těch se třeba uspůsobit a generální ředitel, kromě jiného, pravil, že definitivní eh, sdělení bude moci být zasláno po 5. březnu, až Výbor pro kulturu zorganizuje další slyšení o témže tématu. V průběhu tohoto slyšení generální ředitel prohlásil, že komise na základě těchto nových poznatků možná připraví nový návrh, než přijde s definitivním sdělením. Takže to byl velice uspokojivý výsledek slyšení a já jsem byl příjemně překvapen tímto prohlášením. Znamená to, že komise konečně otevírá oči i uši a je ochotna naslouchat členským státům parlamentu a odborníkům z daného odvětví. To je velice pozitivní věc. Ještě velice krátce bych se chtěla zeptat komise na následující. Komise chce chce zachovat tento eh, mm, toto, tuto možnost porovnávání mezi jednotlivými trhy prostřednictvím eh, nezávislého orgánu? Chcete tedy udržet tento model? Za druhé, jak chcete zajistit technologickou neutralitu? Text eh, návrhu nerozlišuje mezi stávajícími veřejnoprávními službami, rozhlasovými a novými mediálními službami. A třetí otázka. Na základě toho, co už řekl generální ředitel pro DG eh, hospodářská soutěž, je komise ochotna na základě nových poznatků, které získala, předložit nový návrh? Za čtvrté. Co učiní komise ohledně rozhodnutí soudního dvora o případu eh, dánské televize TV2? Předloží nový návrh? Pokud ne, jak bude eh, aplikovat stávající pravidla? a navíc komise umožní eh, parlamentu větší účast na vypracování tohoto dokumentu. Budete očekávat další diskuse s parlamentem? Já si přeji, abychom měli dobrou spolupráci mezi komisí, parlamentem a členskými státy, aby to sdělení nakonec bylo pozitivní. Paní komisařko, prosím. Paní předsedkyně, jak již bylo zmíněno, paní Cruz měla drobnou nehodu a proto s námi dnes večer nemůže být. 4. listopadu 2008 komise vydala pro účely konzultace do 15. ledna návrh nového sdělení o vysílání. Je to založeno na procesu široké konzultace parlamentní kultur, výbor pro kulturu a vzdělávání naplánoval slyšení na 5. března a jak již zaznělo, tak PPE již měla takové slyšení minulý čtvrtek v přítomnosti generálního ředitele Filipa Lou. A tento dialog mezi komisí a parlamentem je velmi významný. Již začínáme naslouchat eh, vašim otázkám. Také víme, že parlament vyřeš, se rozhodl v září 2008, že státní pomoc veřejnoprávním eh, médiím by měla být vykonávána tak, aby plnili svou funkci v dynamickém prostředí, aby se zabránilo zneužíváním eh, veřejných prostředků. A to se shoduje i s naším názorem, jak veřejné veřejnoprávní, tak soukromé vysílání je velmi důležité. Ten duální systém představuje plus a musí být zachován na všech platformách, na všech úrovních. Návrh komunikace by měl konsolidovat jak postupy ohledně státní pomoci od sdělení již z roku 2001. Dále návrh zajišťuje, že naše pravidla budou v souladu s měnícím se vývojem a modernizace spočívá také ve zvýšení transparentnosti a právní jistoty. Návrh sdělení také objasňuje, že veřejnoprávní vysílatele by měly poskytovat audiovizuální služby na všech platformách a soukromní operátoři by měli mít dostatečný prostor k tomu, aby zůstali na trhu. To je takzvaný amsterdamský test, který vyvažuje hodnotu a negativních dopadů veřejnoprávního financování médií. Proč máme tyto testy? Protože prostřednictvím tohoto testu na národní úrovni předcházíme nějaké intervenci komise. Komise dostává stále více stížností na různé hraniční případy, kdy eh, veřejno, eh, aktivita veřejnoprávních médií nemá žádnou jasnou hodnotu pro občany, ale kdy ten dopad na trh je značný. Komise však má za to, že opakované intervence v tomto sektoru by nebyly v souladu s pravidlem subsidiarity. A proto chceme, aby členské státy sdílely odpovědnost komise, aby kontrolovali dopad na tyto služby. Amsterdamský test zajistí, že nové mediální služby veřejnoprávních médií uspokojí i různé sociální a další potřeby. Eh, posluchačů, respektive diváků a omezí vedlejší dopady na soukromé operátory. Nemůžeme souhlit s tím, aby amsterdamský test vedl k neospravedlnitelným administrativním nákladům. Samozřejmě, jakýkoliv test sebou nese hodně práce, ale minimální požadavky musí být na to, aby tyto náklady byly neodkladné a nezbytné. Nejprve musíme zajistit, aby tady šlo o nové potřebné služby. A tady máme poměrně velký prostor na rozhodnutí členských států. Každý členský stát si bude moci rozhodnout, kdy bude eh, testovat nový audiovizuální servis a může také z tohoto testu vyjmout pilotní projekty, což znamená, že veřejnoprávní poskytovatele audiovizuálních služeb mohou fungovat i nadále bez jakýchkoliv testů. Za třetí, tento návrh ponechává členským státům plnou svobodu vybrat si vhodný postup a vhodnou instituci, která bude tento test aplikovat. A na závěr také dobré se zmínit o tom, že menší členské státy, jako je Belgie nebo Irsko, Eh, již takové testy provádějí. A řešení nalezená v těchto státech jsou přiměřené eh, vzhledem k dostupným zdrojům. Stejně také neexistuje možnost omezovat editorskou svobodu. Jediný požadavek se pouze týká toho, že je potřeba zajistit eh, základní potřeby společnosti a dopad na trh musí být přiměřený. Zajištění nezávislosti médií je obsaženo již v tomto návrhu a to tak, že ten test provádí samotný veřejnoprávní eh, provozovatel, poskytovatel těchto služeb. Myslím si proto, že toto je velkou příležitostí spíše než hrozbou. Napomůže zajištění mediálního pluralismu, a jistoty pro jak komerční, tak veřejnoprávní média. Děkuji vám za pozornost. Thank you, madame. Děkuji, paní komisařko. A nyní eh, mluvčí za politické skupiny, nejprve za EPP, ED, Ivo Pelet. Na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Dobrý večer, kolegové. Paní komisařko, nejprve mi dovolte, abych paní komisarce Cruz popřál brzké uzdravení. Slyšeli jsme, že uklouzla a zranila se a doufáme, že se brzy bude moci vrátit do práce. A nyní k vlastnímu tématu. Víme, že komise chce zajistit rovné eh, podmínky pro všechna, jak komerční, tak veřejnoprávní média. To je velmi důležité pro zajištění vyvážené nabídky na mediálním trhu. To, co tady velmi jasně popsala paní komisařka, neúplně odpovídá těmto zásadám. Tržní test, tak jak byl komisí navržen, již byl aplikován v Belgii a v Irsku, přinejmenším jste to říkala, paní komisařko, ale já si myslím, že to je složitější. Používá se hodnocení dopadů, používají to eh, poskytovatele samotní, ale ne eh, na základě těch podmínek, které právě popsala komise takže si to úplně neodpovídá. Dovolte mi, abych vysvětlil, jaké obavy má naše skupina z tohoto návrhu. Myslím, že hlavní problém spočívá v tom, že se tím popírá Lisabonská strategie v mnoha členských státech. Veřejnoprávní, eh, veřejnoprávní média musí mít zajištěn okruh své působnosti, musí být zajištěny podmínky pro vytváření nových obsahů, a tento návrh by vedl k zbytečné administrativní zátěži, eh, vedlo by to k poškození inovativních forem eh, podnikání a víme, že k tomu všemu jsou potřeba investice. Ty investice musí eh, být věnovány na co nejrůznější formy a platformy, tak jak vytváření nového obsahu. Pouze takovým způsobem bude možné spotřebitelům nabídnout co největší prospěch. Chápejte mě správně, my bychom chtěli mít dobře vyváženou konkurenci mezi komerčními a veřejnoprávními médii. Prostor na trhu musí být pro oba typy médií. Nicméně veřejnoprávní média musí jasně eh, ospravedlnit eh, vynaložené náklady, ale nemyslím si, že to, co navrhuje komise, je nejlepší způsob, jak toho dosáhnout. Pokud si mohu eh, dovolit eh, uvést příklad BBC, tedy veřejnoprávního média, které funguje velmi dobře a jaké metody produkce a distribuce používá BBC, tak to je podle mě velmi dobrý příklad, jak postupovat v budoucnosti. Paní Katrina Baceli, tři minuty za eh, skupinu socialistů v Evropském parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych vám popřát šťastný nový rok. Jde o rozhlasové společnosti. A francouzské předsednictví si to stanovilo jakožto prioritu. Je to velmi důležité pro budoucnost mm, postavení médií na mezinárodní a národní úrovni. Důležitý je také balíček eh, v oblasti telekomu. Budou změněny také podmínky pro rozdělování frekvencí a to bude mít dopady také na finanční otázky. To je velmi důležité také pro budoucnost. Je potřeba tuto oblast také poněkud více deregulovat, přičemž nesmíme zapomínat na veřejné služby. To je velmi důležité. Je jasné, že veřejná diskuze je velmi důležitá. Je to velmi důležité pro veřejnosprávní společnosti. A především pokud jde o drobnější poskytovatele služeb, ovšem oni mají také veřejnoprávní úkol a Vše je také příslušně opraveno v, v amsterdamském protokolu a ve sdělení komise z roku 2001. Existuje platforma, kde se tedy jasně definuje role těchto subjektů a nyní byla zahájena také diskuze o dotacích a bylo tedy řečeno, že to bude mít určité dopady žádoucí a někdy i nežádoucí. A podle mého názoru je velmi důležité, abyste existovala také partnerství mezi veřejnými a soukromými subjekty. Jsou tady na to různé pohledy. Samozřejmě, že nejprve musíme stanovit eh, úkoly eh, veřejných subjektů, ale nesmí se to zaměňovat s veřejnými financemi. Hmm Veřejné subjekty samozřejmě mohou mít určité komerční aktivity, ale tímto způsobem mohou zpět získávat eh, pouze určitou část prostředků a tady je velmi důležité, aby v tomto smyslu byly správně koncipovány národní předpisy. Nesmíme zapomínat na to, že vedle veřejnoprávních subjektů máme i soukromé subjekty, které jsou také velmi důležité pro evropský trh. Pane předsedo, eh, na závěr bych eh, ráda položila otázku. Zajímalo by mě, jak to vypadá s veřejnými dotacemi. Může to eventuálně vést k problémům, protože na jedné straně tady máme zásadu subsidiarity a na druhé straně také Eh, zvláštní způsob fungování těchto různých služeb na národní úrovni. Takže je potřeba tuto otázku vidět také v souvislosti s mezinárodními vztahy a musíme dbát na to, abychom nepřijali eh, příliš přísné předpisy. Děkuji. Ignacio Guardans Cambo. Obrigado. Děkuji za slovo, pane předsedající Rád bych začal svůj příspěvek tím, že bych pozdravil paní komisařku kroesovou Rovněž doufám, že se velice brzo uzdraví. Jak víme, tak i zde před parlamentem je mnoho, mnoho soli, ale není tomu tak všude, takže to je samozřejmě problém. Čili základem naší dnešní debaty je požádat komisi o to, aby zapojila i Evropský parlament do celé této rozpravy, celé problematiky. Rádi bychom velice jasně řekli, že předtím, než dojde ke sdělení komise, doufáme, že dojde k rozpravě u nás na naší půdě a že se zapojíme. Proč? Protože o co jde? Nejde pouze o model, model televizní, jde o mnohem více, protože jak víme a jak vidíme velice jasně, zatímco máme rozpravu o této směrnici. Samozřejmě televizní vysílání to už nebude to, co jsme viděli v minulosti. Bude zde lineární vysílání, nelineární platformy, vše bude interaktivní, interaktivní ve všech směrech a právě proto veřejnoprávní televizní služba už nemůže být nahlížena v kontextu, v kontextu, který jsme znali z 70. nebo 80. letech. Na druhé straně je samozřejmě, že musíme vést tuto, roz, tuto rozpravu. Ovšem ne všechno, co spadá pod veřejnoprávní službu, je pouze veřejnoprávní záležitosti. Samozřejmě, že tomu tak není. Není to stejné u všech televizních kanálů a může to vyvolávat určité obavy protože veřejnoprávní televize, vysílání má obrovský dopad na ochranu naší kulturní rozmanitosti, jazykové rozmanitosti. No a samozřejmě, že to představuje i určitou kohezi, soudržnost v rámci společnosti. Nejde pouze o produkci zisku. Právě proto bychom měli nalézt nové zdroje financování a zároveň udržet nezávislost těchto modelů. Ovšem nesmíme podkopávat něco, co je pro naši společnost nesmírně důležité. A to jsou stávající veřejnoprávní právní kanály. Děkujeme a nyní poprosíme za skupinu zelených vystoupí paní Truplová 1,5 minuty. Vážení zástupci komise, kolegyně a kolegové, Komise jako jeden ze svých velkých politických cílů prohlásila, že odstraní přílišnou regulaci. Ovšem, nyní vzniká pocit, že se přesně tak chovají a e, minulý týden jasně vyplynulo, že jsou tady velké pochybnosti o tom, jak silně zasahují do kompetencí členských států. A to, co bylo předloženo, to opravdu vypadá jako příliš silná regulace a to nemůžeme vítat. Je třeba nalézt vyváženost mezi veřejně právním vysíláním a soukromým vysíláním, ale právě v období digitálního vysílání je potřeba, aby veřejnoprávní vysílání, které je zde pro kulturní rozmanitost, pro eh, soudržnost společnosti, musí mít možnost rozvinout se také v době digitalizace. To je také v souladu s Lisabonskou strategií. Pokud se to ovšem neumožní, tak potom se z veřejnoprávního vysílání stane určitý dinosaurus, přežitek, nebude možnost rozvoje v této oblasti v období finanční krize všichni chápeme, že je potřeba trhy regulovat eh, sociálně i ekonomicky. To není postoj proti trhům, pro, je to postoj pro férové trhy. A to platí i v oblasti regulace, eh, v oblasti státního a veřejnoprávního vysílání, pokud chceme, eh, aby se veřejnoprávní vysílání mohlo i dále rozvíjet. <coughs> Grupu Confederal Esquerda Unitária Europeia, Esquerda Nórdica Verde, Sr. Deputado Eric Meijer, Děkujeme. A nyní zaguje pan Majer. Děkuji, pane předsedo. Veřejnoprávní vysílací společnosti už existují posledních 80 let a jejich rolí je poskytovat veřejnosti rozsáhlé informace. Existence tohoto vysílání znamenala i umožnění toho, aby finanční prostředky, aby jsme dostávali veřejné finanční prostředky, řekněme i prostřednictvím speciálních daní. Občas tyto finanční prostředky, tyto veřejnoprávní prostředky mm, jsou doplněny i prostředky z veřejnoprávních televizí, tak je tomu například u nás v Nizozemí. Zároveň stát se snaží podporovat veřejnoprávní vysílací společnosti, aby vydělávali své vlastní finanční prostředky, například prostřednictvím reklamy nebo i prostřednictvím toho, že podporují tyto společnosti, aby připravovali informační materiály, audiovizuální materiály, různé knížky a podobně, vydávali je a tím získávali finanční prostředky. No a zároveň se snaží podpořit propojení mezi veřejností a veřejnoprávním vysíláním. Problémem v této oblasti je rovněž to, to, že neexistují soukromé společnosti a ty mají často pocit, že jsou znevýhodněny, protože veřejnoprávní vysílací společnosti mají veřejnoprávní prostředky finanční k dispozici, zatímco tyto společnosti ne. Čili zde se ptáme, zda, zda existuje tento raison d'être nebo vůbec důvod k existence těchto veřejnoprávních organizací, nebo spíše zda narušují hospodářskou soutěž. Vidíme, že je zde veliký boj mezi motivacemi v obou těchto oblastech, těchto společnostech a a my musíme reagovat na tyto obavy, které se vznikají. Budoucnost veřejnoprávního vysílání záleží i na tom, kolik volnosti budou mít. Tato volnost by neměla být omezována na úkor zisku komerčních vysílacích společností. Já jsem požádal komisi, aby stáhla tento návrh Hmm, členské státy, většina těchto států je proti tomuto návrhu. Já se ovšem domnívám, že to je jediné možné řešení, protože by to mohlo vyřešit obavy, které vidíme. Souhlasím s panem Fischerem i ostatními předřečníky. Děkujeme. A nyní pan Mavromatis tři minuty. Paní komisařko, jak to již říkali autoři této ústní otázky, a jak to také vzešlo ze slyšení, které se konalo minulý týden v Bruselu, je na čase, abychom se všichni začali věnovat veřejným médiím. To je něco, co naší veřejnosti dlužíme. Víme, že veřejnoprávní televize by měla plnit určité úkoly, a je potřeba zajistit dobrý dozor nad programy tak, aby odpovídaly kultuře jednotlivých členských států. Jde také o kulturní dědictví, které musí být chráněno ve, světlo nový, ve světle nových technologií a šíření nových eh, digitálních kanálů. Pokud chceme zajistit zdravou konkurenci, musí komise najít způsob, jak chránit veřejný zájem a veřejnou televizi jako takovou. Na začátek je potřeba si věci vyjasnit. Je potřeba, abychom přesně věděli, jaké poslání mají mít veřejnoprávní televize a rozhlas. Je potřeba zajistit financování z veřejných prostředků a je potřeba také zajistit, aby nedošlo k nadměrnému administrativnímu zatížení pro jednotlivé poskytovatele. A proto si myslím, že komise by měla provést hodnocení, a to již na začátku, dopadu, které to může mít, a tak, aby bylo možné kontrolovat tuto novou konfiguraci mediálního prostoru. Víme, že na trhu hrají určující úlohu veřejnoprávní média. Zajišťují také kulturní a jazykovou, zajišťují tuto rozmanitost a je potřeba, aby mohli prezentovat kvalitní programy, které budou zajímat posluchače a diváky. Musíme jim umožnit, aby mohli pozitivně reagovat na konkurenci komerčních eh, médií, aby mohli reagovat na aktuální události, jako jsou olympijské hry nebo světový šampionát. Eh, v tomto okamžiku to vlastně není možné, protože komerční kanály mají více peněz, více prostředků a mohou se nakoupit práva k vysílání. A je tedy potřeba, aby občané měli možnost sledovat tyto velké sportovní události na veřejnoprávní televizi. Chtěl bych ještě doplnit, že v současnosti na trhu, tedy tam, kde jsou zastoupeny zejména komerční kanály, je celá řada aktivit, které se liší a je velmi obtížné zajistit rovnováhu, ale my bychom se na to měli dívat zejména z pohledu veřejného zájmu. A to by komise měla mít vždy na paměti. Děkujeme. Pan Badia Ekoče, jako dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, vážená paní komisařko. Ráda bych rovněž vyjádřila pozdravení paní Krizové a přeji, aby se uzdravila co možná nejdříve a několik obecných poznámek ohledně revize tohoto sdělení v oblasti komunikací, v oblasti, komun, v oblasti vysílání. Já se domnívám, že tato revize je velice pozitivní, tato revize, kterou zahájila komise, protože nám umožní, abychom přizpůsobili obsah i toho sdělení z roku 2001, pokud jde o technologický pokrok, pokud jde o nařízení v této oblasti a rovněž proto, že představuje zásadní směry pro vzdělování pro vzdělení z roku 2001, ve kterém se mluví o základních rolích veřejnoprávního vysílání s ohledem na pluralitu. To znamená, že zde vidíme i definice, demarkace na straně členských států, pokud jde o veřejnoprávní vysílání, obsah tohoto vysílání, tak jak je poskytováno různými veřejnoprávními orgány. Zároveň zde jde o možnost, volnost výběru financování a umožnění volné hospodářské soutěže. Tím, že rovněž umožníme nebo poskytneme, dáme tuto mise, tento úkol na konkrétní konkrétní orgán, který jim bude provádět externí supervizi a zároveň zdůrazníme centrální roli regulačního audiovizuálního orgánu. Pokud jde o základní body tohoto návrhu, například ex ante kontrola, ustanovení eh, veřejnoprávních poskytovatelů veřejnoprávního vysílání. Domnívám se, že jakmile budeme mít k dispozici dostatek pružnosti, tak abychom umožnili každému členskému státu vytvořit si postupný, postupně svůj vlastní model, tak by to mělo být kvalit, toho mělo být kvalitně dosaženo. A zároveň jsou zde konkrétní služby, včetně veřejnoprávních služeb, které by mohly být předmětem hospodářství mm, určitého financování nebo poplatků ze strany občanů s ohledem na univerzální charakter těchto služeb a zároveň riziko určité exkluze či výjimky, pokud bychom neměli k dispozici tyto finanční prostředky. Doufám, že komise to vezme v potaz. Děkujeme a nyní dáváme slovo. Děkujeme. A nyní další řečník. Ano, vidíme, že otázka, která je, o které mluvíme, to znamená, vidíme zde jednak veřejnoprávní roli, veřejnoprávní vysílání a zase dopad na hospodářskou soutěž, na fungování jednotného trhu. Vidíme zde určité hranice mezi veřejnoprávním vysíláním a vysílacími soukromými společnostmi a tak dále. Tyto hranice se stírají. A toto je i příklad v té situaci, kdy vidíme, že dochází k novým médiím, to znamená iPod, SMSky, internetové vysílání a podobně. Mnoho předřečníků už se o tom zmínilo, veřejnoprávní vysílání většinou představuje hlavního aktéra v oblasti inovací, nových služeb a tak dále. Ovšem samozřejmě, že vidíme že dopad v tomto sektoru je přeshraniční a zároveň je to dopad mezi jednotlivými sektory, které vidíme. Čili je zde na jedné straně určitá konsistence mezi veřejnoprávním vysíláním a službami v obecném ekonomickém zájmu. Toto je nesmírně důležitá oblast, kterou jsme se zabývali i ve výboru pro hospodářské záležitosti našeho Evropského parlamentu. Především členové socialistické frakce tohoto výboru zdůraznili naléhavost větší právní jistoty těchto služeb poskytovaných v obecném ekonomickém zájmu. Zároveň bychom rádi viděli určitou rámcovou směrnici v tomto ohledu, sektorovou legislativu v této oblasti, o které se rozhoduje na politické úrovni. Konzultace ohledně návrhu tohoto sdělení, které je na stole a které bylo prezentováno komisí, můžeme komentovat až do 15. ledna. Myslím si, že je důležité, abychom vyslali velice jasný signál alespoň pro nás v socialistické frakci se domníváme, že je potřeba tento horizontální rámec, který by byl důležitým nástrojem, který by umožnil diskuse tohoto charakteru, to znamená diskuse například o veřejnoprávní vysílání, zasadit to do širšího kontextu. Je velice důležité podívat se na to, kdo rozhoduje o pravidlech a zároveň jaká je rovnováha mezi těmito pravidly, to znamená na jedné straně trční zájmy a na druhé straně zájmy veřejnosti. Já mám takový implicitní pocit, že ten tržní test o kterém se mluví v tomto sdělení, že by měl vytvořit tyto podmínky, nebo spíše se zabývat i tržní a komerčním záměrem, ne tím veřejným záměrem. A to je právě, to byl záměr náš záměr, pokud je o horizontální pravidla těchto služeb v obecném ekonomickém zájmu. Trošku mě překvapuje, že EPP se zaměřuje na tuto konkrétní oblast, na ty konkrétní záležitosti, zatímco váhali, pokud šlo o podporu našeho úsilí tohoto obecnějšího rámce. Toto je velice jasný příklad podle mého názoru i v oblasti vysílání. Jakmile nebudeme mít širší, jasnější rámec, který zdůrazňuje, který dává větší dominanci, tomu veřejnému zájmu veřejnosti, tak poté převáží tržní aspekt. To je jasné v takovém, v tomto typu diskuzi. Proto bych ráda využila této příležitosti a opětovně volám po tom, aby tyto zájmy obecného zájmu, abychom měli tento rámec k dispozici, horizontální rámec, který by opětovně nastolil rovnováhu v rámci těchto různých zájmů a to ve prospěch veřejného zájmu. Děkuji, děkujeme. A nyní na závěr vystoupí pan Boskurt. Máte dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Veřejnoprávní vysílání zajišťuje kulturní rozmanitost v Evropě. Bez toho to nejde a prohlásila to samotná komise. Jsou to, je to velmi důležité v měřítku jednotlivých členských států. Ale máme také nová média a nové obsahy a já si myslím, že by Brusel neměl nutně od začátku diktovat, jak by na to veřejnoprávní média měla reagovat. Myslím, že národní vlády jsou v lepším postavení eh, určit, jak se to bude projevovat ve veřejnoprávním vysílání. Měli bychom se vyhýbat tomu vytvářet nová pravidla a novou zátěž pro členské státy. Co se týče nabídky a nového obsahu, tak tady by si nemyslím, že bychom měli až tak rozlišovat mezi novými a starými službami. Nejde to až tak striktně oddělovat. Víme, že televizní vysílání jde ruku v ruce s novými, například internetovými aktivitami. aktivitami. Jde tady o, samozřejmě o trh, ale jde tady také o veřejný zájem. Komise s tímto principem souhlasí také, takže bych ráda od komise slyšela, jestli v nové verzi sdělení uvidíme tyto zásady zakotveny. Zejména jestli tam bude zakotveno právo členských států rozhodovat o těchto věcech a jestli tam budou obsažena jasná pravidla pro Eh, veřejný zájem, kde by se k tomu měli, měla vyjadřovat také rada. Děkuji, tím jsme ukončili eh, toto kolo a nyní dávám slovo Tomasovi Manovi na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Eh, veřejnoprávní vysílání je ekonomickým faktorem. Minulý týden jsem byl v Bruselu na příslušném jednání a tam bylo jasné, jaký význam toto má pro vzdělávání. Hmm, je mnoho členských států, které jsou proti různým jednotným pravidlům a protože tady máme různé trhy, tak by jistě nebylo, nebo různé podmínky, tak by jistě toto nebylo dobré, jako povědný ex ante test a e, velmi byrokratický objemný návrh. Už tady existuje kontrola veřejnoprávního vysílání, jsou tady televizní rady, oni dohlížejí na opatření tak, aby zde existovala férová soutěž. A já patřím do takové rady eh, u Hessische Rundfunk a naše nezávislost je zaručena zákonem a veřejnost tedy právem tyto věci kontroluje a tak si myslím funguje účinná mediální politika. Děkuji. No, <laughs> eh, Děkuji. Paní Rojtová pane předsedající souhlasím se svými kolegy že státní podpora veřejnoprávnímu vysílání potřebuje legislativní vyjasnění. nakonec po tom v evropském parlamentu už voláme dlouho. ale chtěla bych upozornit i na další urgentní záležitosti které bude muset komise co nejdříve vyřešit. z řady problémů zmiňuji tři za prvé je nutné jednoznačné uvedení společných televizních antén zejména na družstevních domech ve výjimkách podle článku five informační směrnice č i pro digitální vysílání což trápí miliony občanů v nových členských zemích včetně české republiky. za druhé je to podpora vyšší úrovně spolupráce národních rad pro rozhlasové a televizní vysílání ze strany evropských institucí aby byla lépe aplikována ustanovení o veřejné službě a za třetí vyšší koordinaci národních dozorových orgánů pro televizní vysílání ohledně sankcí za nevhodné vysílání ohrožující mravní vývoj dětí a mladistvých. pane komisaři děkuji za odpovědi. Eh, Děkujeme. a nyní poprosíme eh, o vystoupení komisi. děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto velice zajímavou přínosnou diskusi. Samozřejmě, že všechny informace předám kolegyni paní Krůzové. Dovolte, abych se pokusila komentovat některé z vašich připomínek. Amsterdamský protokol poukazuje na potřebu vyrovnat státní pomoc a zároveň dopad na hospodářskou soutěž. Čili my bychom chtěli, aby členské státy vedly v této oblasti, aby se ujaly této aktivity, protože jinak bychom museli reagovat my zde v Bruselu na základě různých stížností. Naším cílem je ovšem poskytnout členským státům více možností, tak aby rozvíjeli tyto veřejnoprávní služby v oblasti vysílání, samozřejmě pokud budou respektovány všechna ustanovení našich smluv, protože tato veřejnoprávní služba tohoto vysílání by měla být právě inovační službou, zároveň teda poskytuje zábavu, ale i vzdělávání. A komise souhlasí s těmito cíly. Je ovšem na členských státech rozhodnout se, jakým způsobem budou financovat veřejnoprávní vysílání. Toto je velice jasně stanoveno v Amsterdamském protokolu veřejnoprávní poskytovatele, vysílatele budou moci experimentovat s těmito novými projekty. Návrh sdělení velice jasně stanoví to, že tyto pilotní projekty jsou vyjmuty z daných testů. Byli. Vždycky jsme si uvědomovali i možnost poskytování finanč, financování těchto veřejnoprávních misí, které obsahují různé programy, které jsou různým způsobem v, růz, v různém typu rovnováhy podle jednotlivých vysílacích společností a taka, takováto směs zůstane i do budoucna. Komise by ráda rovněž i zajistila určitou směs na jedné straně veřejného, veřejnoprávního vysílání a soukromých společností. Samozřejmě, chcem, že chceme podporovat veřejnoprávní společnosti, aby využívali nové technologie, tak aby reagovali na sociální, demokratické, kulturní potřeby naší společnosti. Amsterdamský test umožní členským státům poskytnout finanční prostředky pro nové média společnosti, pro veřejnoprávní poskytovatelé, tak aby mohli reagovat na změny v tomto velice dynamickém mediálním prostředí. Zároveň je ve veřejném zájmu úzah uchovat určité stimuly pro ve, pro soukromé operátory, protože inovace na obou stranách je velice důležitá, tak abychom realizovali a dosáhli lisabonských cílů je bez debaty to, že veřejnoprávní společnosti budou mít volnou ruku a budou moci poskytovat a zahájit různé nové služby i na základě komerčním, aniž by tomu muselo předcházet nějaké předchozí schválení. Rána by vás ujistila, vážení poslanci a poslankyně, že tento konzultační proces vnímáme velice zodpovědně, a chceme, aby tento test vzal v potaz všechny legitimní obavy, připomínky a já požádám naše spolupracovníky, aby všechny návrhy Evropského parlamentu i členských států zahrnul do této revize. Děkuji, pane předsedo, děkujeme. Děkuji. Tímto je tato rozprava uzavřena. A nyní budeme pokračovat posledním bodem a to je stručné představení následujících zpráv podle článku 45 odstavec 2 jednacího řádu. Projednáme různé zprávy.